zasedání eh, konference předsedů rozhodla eh, v souladu se článkem 134 jednacího řádu, že 23. Eh, června od 3 do 5 odpoledne se bude konat mimořádné plenární zasedání a předseda Evropské rady, pan Herman Van Rompuy, na tomto zasedání bude informovat parlament o závěrech Eh, zasedání Evropské rady, které proběhne 17. června podle článku 15 smlouvy EU. Pane Atkinsy. Uh, eh, Pane předsedo, Eh, mám technickou poznámku. Chci se zeptat, zdali toto se nemůže stát určitým precedentem. Ta skutečnost, že eh, na svých stolech eh, nacházíme různá usnesení k podpisu, ať už jde o cokoliv, to je něco, co bychom měli odsuzovat, když dostáváme různé texty na své stoly a nemáme nad tím žádnou kontrolu. Prosím o zjednání nápravy. All right, Ms. Atkins. Ano, pane Atkinsi, bereme to na vědomí. Bereme na vědomí vaši poznámku, či váš protest, či cokoliv to bylo jiného. Yes, Mr. Langley. Ano, prosím, pan Langley ke stejnému bodu jednacího řádu. Nestačí, když to vezme na vědomí předseda. Já požaduji, aby se to odsunulo, aby se zjednala náprava. La presidencia toma... Ano, předsednictví bere v úvahu, že je třeba tuto věc eh, nějak eh, zohlednit a dále, dále prosím podle toho postupovat. To znamená výraz bereme v úvahu. Chci vás informovat, že je v našich řadách eh, delegace kuvajského parlamentu na oficiální eh, tribuně. Chceme tuto delegaci srdečně přivítat.